Dámy a pánové, vážení kolegové, vítám vás na dnešním zasedání zahraničního výboru. Už máme trošku spoždění, tak hned začneme. První bod je schválení programu. Jestliže nejsou žádné připomínky, je program schválen. A potom bod číslo dvě, to jsou má sdělení, bod číslo tři je schválení zápisu minulého zasedání ze 16. května. Jestliže nepřijdou žádné připomínky z vaší strany do konce schůze. Já tě přeruším a přečtu to oznámení. Oznámení tlumočníků. Již 36 dní protestujeme proti nevyváženým a nespravedlivým pracovním podmínkám, které jednostranně zavedla administrativa. S politováním oznamujeme, že nebudeme poskytovat tlumočení nad plánovaný časový rámec schůze. Děkujeme za pozornost. Rakousko nyní předsedá již po třetí radě Evropské unie a paní ministrini doprovází pan Aleksandr Mašek, politický ředitel eh, ministerstva zahraničí a také stálým stálý zástupce je také mezi námi. Myslel jsem si původně, že přijdete pozdě, ale vy jste tady včas, tak to je pejma paní Kneisel, je naší tradicí, že náš výbor který je mimo jiné nejlepším výborem z výboru eh, v Evropském parlamentu, tak vždy přichází na naší schůzi zástupce předsednické země. My jsme v současné době v rozhodující fázi v EU a abychom byli schopni čelit výzvám, tak musíme společně čelit těmto výzvám pozitivně a snažit se o multilaterální systém. A já bych vám nyní chtěl dát slovo, abyste s nás seznámili s, před, s prioritami rakouského předsednictví a chci ještě připomenout nebo podotknout, že nemáme nizozemské tlumočení, stejně tady žádní kolegové z Nizozemska nejsou, nikoho nevidím. Takže vás ještě jednou vítám, paní ministrině v Evropském parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne. Je velkou ctí pro mě, že jsem zde opět mezi vámi. Já jsem asi před rokem byla hostem v Evropském parlamentu a přednesla jsem přednášku. Já tady rozpoznávám některé obličeje eh, pana Piteleho a ještě také další eh, kolegy, kterými jsem se setkávala v minulých letech letech, takže je to opět opětovné setkání s vámi. Já bych chtěl ta, také poděkovat tlumočníkům, které, kteří usnadní naší komunikaci a já nejdříve tedy hovořím anglicky, potom budu hovořit francouzsky a potom přejdu do Němčiny. Takže v průběhu naší další diskuse můžeme spolu hovořit anglicky, anebo já se pokusím také reagovat na vaše otázky ve španělštině či v italštině. Já jsem velice vděčná svým kolegům, kteří připravili eh, moji deklaraci a já nyní začnu ve francouzštině. Vážený pane předsedo, milí Davide, eh, vážení členové tohoto výboru. Je mi velkou ctí a také velkou radostí moci být dnes s vámi a hovořit s vámi jakožto ministrině Rakouská, ministrině zahraničních věcí a samozřejmě jakožto součástí předsednictví Evropské unie. Dovolte mi nejdříve říci, že podle mne je parlament velice důležitý. A chci říci, že parlament hraje zásadní roli v legislativním procesu, ale samozřejmě je důležitý i jakožto evropská instituce, která eh, hledí a nad eh, a bdí nad oddělením moci a kontroluje ho, nebo tato zásada oddělení moci legislativní, soudní a exekutivní exekutivní je základem Evropy, základem našeho evropského projektu. A toto zásadní oddělení moci, exekutivní, legislativní a soudní, udělalo z našeho kontinentu to, co je. Já bych ráda, když tady hovořím Molierovým jazykem, abych připomněla situaci Charles de Montesquieu, který v roce 1748 napsal své dílo duch zákona, a cituji, neexistuje svoboda, pokud moc soudní není oddělena od moci legislativní a od moci výkonné. Montesquieu zůstává jeden z mých eh, oblíbených, jedním z mých oblíbených filozofů a připonujem nám koncepci, tu základní koncepci, kterou on popsal v tak dávné době, ale koncepce oddělení moci je zásadní a respekt legislativní kontroly je něco, co já zastávám od počátku výkonu své funkce na národní úrovni. Je mi velkou ctí, že mohu takto fungovat i na evropské úrovni dnes mezi vámi. A pokud mohu i nadále citovat de Montesquieho, vše by bylo ztraceno, pokud by stejný člověk či stejné kolegium, kolegium mělo sou, současně veškeré ty dvě moci, tedy moc legislativní výkonu a soudní, tedy moc eh, soudit nad trestními činy. A nyní přejdu do angličtiny. Pouze opozorňuji. Takže myslím si, že v průběhu rakouského předsednictví bych vás chtěla vás, členy tohoto výboru, pozvat, vyzvat eh, na neformální eh, dialog v nadcházejících měsících, abychom tento dialog prohloubili. A prosím, přijměte toto jako vyjádření naší našeho rakouského pohostinství. Já vás ráda přivítám vás členy parlamentu v našich eh, kancelářích ministra vnitra a můžeme se sejít eh, na našem úřadu na oběd. Vážený pane předsedo, vážení členové tohoto výboru pro Rakousko, je toto první předsednictví EU po Lisabonské úpravě. To znamená, že eh, v rámci eh, naší společné zahraniční bezpečnostní politiky velice věříme paní Mogherini, aby nás vedla, aby nám zajistila opravdu koherentní postupy v rámci činnosti Evropské služby pro vnější činnost. Rakousko bude velice podporovat působení eh, vysoké představitelky a děkujeme Federice a celému jejímu týmu za práci, kterou vykonali od roku 2014. Myslím si, že to bylo takové, mm, taková láska na první pohled mezi mnou a Federikou, protože nás zblížila zahraniční politika a je to oblast, která mi velice leží na srdci. A v rámci našeho předsednictví mohu říci, že už jsme zahájili opravdu hodnotou spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost a v průběhu e, naší práce předsednictví hodláme sdílet tuto zátěž, to břímě. Všichni máme rozlišné zkušenosti, zážitky, postupy, expertízy na ministerstev. Takže si můžeme vzájemně napomáhat, můžeme sloučit tato úsilí. Někteří jsou si bližší, jsou bližší svým regionům nebo ne. Funguje tu i ten geografický faktor. A když bude zapotřebí, budu nápomocná Federice a jejímu týmu a budeme spolupracovat na činnostech Evropské služby. Konkrétně Rakousko bude i nadále podporovat úsilí paní Mogherini ve snaze implementovat globální strategii pro Evropskou unii. V průběhu našeho předsednictví převezmeme otěže z Estonska a Bulharska, abychom dokončili práci tzv. předsednického tria. Jak víte, dohodli jsme se na 18-měsíčním společném programu, který se stává ze čtyř hlavních témat. Za prvé, Unie pro zaměstnanost. Myslím, že tady to nemusíme dál vysvětlovat a nebudu tu e, říkat, e, že se tu jedná o pouhý job, tedy práci. Tady jde o zaměstnání. Je důležité, aby to byla adekvátní aby to byly adekvátní pracovní místa, kde se lidé mohou rozvíjet, kde Evropa bude růst a bude konkurenceschopná. Za druhé, Evropská unie ochraňuje všechny své občany a leží na srdci klimatická politika. Za třetí Evropa svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a čtvrtý bod Unie jako silný globální aktér, který je brán vážně. Dále rakouské předsednictví bude pracovat na celé řadě složitých témat, které jsou napojeny na zahraniční bezpečnostní politiku ochrana externích hranic, posílení naší bezpečnosti, posílení a reforma asilového systému, práce na evropském sousedství a pak práce na dokončení výstupu EU z Unie. No a nyní ohledně priorit naší agendy ještě několik více slov. Program rakouského předsednictví se nazývá Evropa, která ochraňuje. Tímto si přejeme opravdu umět přímo zareagovat na obavy našich evropských občanů. To znamená, zaměříme se na posílení Unie, abychom byli blížeji našim občanům a abychom znovu nastolili důvěru. My všichni si uvědomujeme, že jsme hodně důvěry občanů ztratili. To konkrétně znamená důvěru evropských občanů v schopnost Evropské unie jednat Tedy důvěra je důležitá jako takový stabilizátor v celém světě. A proto rakouské předsednictví stanoví eh, jakožto prioritu to, že Evropská unie bude ochraňovat. A tady bych velice stručně chtěla popsat ty tři prioritní oblasti. Za prvé bezpečnost a migrace. Za druhé zachování kon- konkurenceschopnosti prostřednictvím technologií. Tady hlavním jménem ve hře je digitalizace, robotizace, umělá inteligence a myslím, že tady ve hře prohráváme. Já jsem cestovala do Číny a do jiných eh, oblastí Asie a někdy tak nějak eh, ztrácíme tu naléhavost nevnímáme to, jak rychle bychom měli jednat. Za třetí, stabilita v sousedství, včetně dalších navazování kontaktů v oblasti jeho východní Evropy, západní Balkán. Ti z vás, kdo se se mnou setkali, tak já se vyhýbám označování západního Balkánu, pro mne Sarajevo, Bělehrad, Skopje a další, to jsou evropská města. Kdokoliv z vás navštívil Filharmonii v Sarajevu nebo Galerii národního umění v Bělehradu, tak ví, že to je naprosto integrální součást Evropy, že to není jakési mimozemské území s nějakou podivnou terminologií. Ohledně migrace Tady bych chtěla zdůraznit, že je zapotřebí už spolupracovat s třetími zeměmi, abychom zajistili efektivní návratovou politiku. Migrační dialog by měl být rozšířen tím, eh, že budeme v kontaktu se zeměmi původu a využijeme proto stávající rámce pro partnerství. Do toho jsou zahrnuty také transitní země ohledně stávající situace, zejména subsaharské země, pak je to otázka také dlouhodobého rozvoje a konsolidace opravdu upřímného rozvoje dialogu s celým africkým kontinentem. To je zapotřebí a myslím si, že to odráží zájmy obou stran. A tak tomu nevždy bylo. Vždy to bylo spíš takové jednosměrné nahlížení. Rakouské předsednictví hodla zdůraznit také propojení a práci v rámci humanitární pomoci. Tady samozřejmě musí být vůle třetích zemí spolupracovat, protože ve hře jsou životy mnoha žadatelů o azyl a my jsme samozřejmě i v minulých 30 letech zaznamenali nárůst humanitárních intervencí na úkor rozvojové spolupráce. A o tom budu ještě více dopodrobná hovořit zítra. Také je důležité postup, poskytovat podporu těm, eh, kteří teprve se ho, eh, chtějí vstupovat do Evropy aby vůbec nemuseli potřebovat ochranu, anebo aby pro ně překračování Středomoří nebylo tak eh, náročné. Toto bude ostatně předmětem neformálního summitu 20. září v Salzburgu a ostatně se tomu eh, budou věnovat všechna zasedání rady. Vážený pane předsedo, ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky budeme podporovat paní eh, vysokou představitelku v plnění cílu globální strategie a soustředíme se na následující témata. Navyšování stability v blízkém sousedství tím, že budeme šířit evropskou perspektivu v evropských blízkých zemích, také eh, nezbytnost plnění mezinárodního práva a pořádku a zaměříme se na azijské země. V mém úřadu a i v Úřadu pro evropské záležitosti, tam se věnujeme také otázce e, Asie a tam vlastně e, bylo také důležitým tématem pojednání o změně perspektivy a výhledu ne transatlantickým směrem, ale východním směrem do Asie. Takže to byla otázka stability. A jihovýchodní Evropa. To je eh, důležité i strategicky. A následně bych chtěla ještě něco zopakovat. Já naprosto chápu tu skepsi, která se může šířit. Ovšem, čeho se nám nedostává v našich kruzích, to jsou vlastně takové moje poznatky z uplynulých desítek let, to je to opravdové geopolitické myšlení. Někdy jsme příliš zaneprázdnění tím, tou každodenní prací, těmi drobnostkami a ztrácíme ze zřetele ten širší kontext. Vidím, a paní kolegyně, že se mnou souhlasíte. Já jsem měla možnost studovat ve Francie a tam jsem studovala určité um, témata geopolitiky Leodota. A myslím si, že toto je důležité právě posílit v rámci naší práce. Ono to není jenom o přemýšlení o detailech. detailech. Ano, detaily, to nechci přeskočit, oni jsou důležité, ale jedná se o to uvědomování si širšího kontextu. A jeho východní Evropa může být ohrožena tím, že by upadla do jakéhosi vákua, které by pak jiní mohli jednoduše eh, naplnit eh, jenom tím, že nabídnou nějaké jednoduché smlouvy nebo že ceny budou atraktivní. Takže ohledně jeho východní Evropy cílem našeho předsednictví je povzbudit naše partnery také eh, do toho zahrnuji i Makedonii, bývalou firm aby se směřovali k evropskému členství. Tady eh, mám na mysli také Srbsko a Černou horu, proto budou důležité závěry rady z minulého týdne, z 26. června. A máme tu tedy projekty pro Severní Makedonii a Albánii. Navíc naší ambicí je pokročit se k dalšímu závazku mezi eh, tímto regionem a EU. Tady plánujeme to partnery z jeho východní Evropy do několika setkání, dialogů a konkrétně dvě země, kandidátské země z jeho východní Evropy, potenciální země, to znamená, dohromady šest zemí z jeho východní Evropy plus Turecko budou přizvány na pracovní oběd následně po neformálním zasedání evropských ministrů, takzvaný gymnich formát. 24. Eh, září a společně s našimi kolegy z EU právě budou projednávat společnou agendu. Dále Rakousko bude spolupracovat s tímto regionem ohledně například řešení bilaterálních konfliktů. To vše eh, vzešlo ze zasedání z Vídně z roku 2015 a myslím si, že z tohoto regionu už máme i dobré zprávy. Oni nám mohou sloužit jako určité povzbuzení. Ano, eh, víme, že ještě očekáváme referenda, ale já bych tady chtěla opravdu ocenit trpělivost a zejména odvahu vyjednavatelů, zejména z makedonské a i z řecké strany. Ono totiž nebylo vůbec jednoduché toho dosáhnout a možná ani já jsem nikdy nebyla tak dobrá diplomatka, protože mně se právě nedostává trpělivosti, ale chtěla bych opravdu ocenit tuto jejich odvahu, protože je zapotřebí odvahy, aby se dosáhlo toho, čeho oni dosáhli. Efektivní multilateralismus. Tady to bych chtěla doložit jedním současným tématem GSPOE, jaderná dohoda s Iránem. Všichni víte chronologii posledních měsíců 9. května stažení Spojených států, nyní je situace v Limbu, minulé setkání ve Vídni, kdy se snažili ještě zachránit tady tu nedohodu. A já už jsem mnohokrát eh, řekla a ráda bych to zopakovala s pevnou vírou, že se tu nejedná jenom o možnou ztrátu té dohody o odzbrojení. Rizikem tady je, že ztratíme tu i zodpovědnost. A když hovořím o efektivním multilateralismu, tady jsou určitá pravidla pro mezinárodní uspořádání v rámci mezinárodního práva tady víme, jak mezinárodní právo hodně trpělo od války v Iráku. Ale důvěru, tu si nemůžete koupit, pouze získat. A cena, která je nyní ve hře s tou nukleární dohodou s Iránem, to je něco výsostně důležitého. Takže tady zase rakouské předsednictví učiní maximum společně s týmem Frederiky, Federiky Mogherini, aby eh, jak si dala dohromady smluvní strany. No a nyní v tomto kontextu bych chtěla ještě zmínit naši roli jako takového hlavního štábu pro mezinárodní organizace, jakož jsou určité evropské agentury a organizace pro spolupráci v Evropě, které jsou důležité pro to, aby se zachovaly kontakty, dialogy, zejména mezi Západem, Východem, Jinem. A Nyní bych se tedy vrátila k tomu prohloubení vztahu mezi Evropou a Ázií. Ta nová strategie pro propojení Evropy a Ázii bude klíčové pro další a komplexnější rozšířování vztahu. 12. summit ASEANu, to bude také důležitým tématem našeho předsednictví Minulý týden se úředníci ASEANu setkali ve Vídni na různých fórech. Zahranič, ministři zahraničí, Asie a EU se také setkají, aby projednávali možnosti spolupráce. Jak to bývá v oblasti zahraničně bezpečnostní politiky, musíme být připraveni na všechny možné události. Možná si vzpomenete na knihu Nikola Staleta, černá labuť. Už jsou takové případy vyšší moci, které nemůžete předvídat, ale pak jsou určité systemické události, ač nepředvídatelné. A tady můžeme trochu předvídat, k čemu může dojít. Takže jsme se snažili takovou nějakou rizikovou šablonu připravit zhodnotit situaci v Jemenu, v pásmu Gazy, v palestinských oblastech jako takových. I naše předsednictví se vynasnaží podpořit diplomatické úsilí aby eh, se mohlo zajistit nějaké usmíření či mírové uspořádání. A co se týče spolupráce se Spojenými státy a transatlantické partnerství, tady si uvědomujeme, že eh, eh, k čemuškoliv dojde dnes odpoledne v tomto městě, to může mít značný dopad, ale prozatím tedy spíše sledujeme, než že bychom byli zapojeni. Rakousko vítá přijetí vyjednávacího eh, mandátu eh, eh, jehož práce by měla vlastně být zahájena za dva měsíce a posílí společnou agendu od roku 2013. Setkají se i příslušní ministři dále, také jsme v kontaktu s zeměmi Latinské Ameriky a jsou ostatně partnery pro a naši strategii vůči Latinské Ameriky. A nyní bych se chtěla ještě zmínit o e, společné zahraniční a bezpečnostní politice, která se má dostat na vyšší úroveň. My hodláme spolupracovat s našimi multilaterálními partnery, jako je OSN, Africká unie a tak dále. Naším úkolem zde je, abychom se snažili eh, být proti zvýšenému nástupu unilateralismu a bilateralismu. A musíme si také uvědomit, že na růst těchto trendů také v podstatě vyšla od občanů, kteří se cítí nejistí a tím pádem reagují negativně na multilateralismus. To, co se nyní děje, by nás nemělo překvapit. Já bych vám chtěla poděkovat za pozornost a já bych vás chtěla ujistit, že se těším na spolupráci s vámi, neboť bez legislativní kontroly z vaší strany nad námi, nad, legis, nad exekutivou by Evropa nefungovala správně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní ministrině. Děkuji vám za tento přehled o prioritách rakouského předsednictví. My e, většinou postupujeme v tomto formátu, že kolegové kladou otázky, vy odpovídáte a potom budete mít ještě závěrečný projev. Takže nyní mají kolegové možnost klást otázky v následující asi půl hodince a je jich celkem asi deset, kteří se hlásí o slovo takže pokusíme se otázku položit asi za minutu, minutu a půl a nyní začneme s Christian Priedel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji paní ministrině za to, že jste se dnes dostavila k nám, že jste nám představila priority předsednictví a já vám přeji mnoho odvahy, mnoho štěstí během vašeho předsednictví. Rád bych zmínil dvě otázky. První se týká tomu, co vy jste nazvala jeho východní Evropou. My tady spíše hovoříme o západním Balkánu, to je pravda. A já bych rád eh, se od vás dozvěděli, jaký názor máte na situaci v Bosně Hercegovině v kontextu um, těch nadcházejících volech a také v kontextu závažné migrační krize. Víme, že eh, momentálně asi 5 tisíc osob eh, se tam nachází ve velice nevýhodné situaci. Další otázka. To eh, jsme měli jakožto bod na plenáce minulý týden, a no to je Moldavsko. My jsme přijali minulý týden usnesení k tomuto tématu, kde požadujeme, aby jsme do Kišiněvu neposílali žádné jediné euro, euro dříve, než se vyřeší eh, ta situace s tím bankovním podvodem a lokálními volbami. Jak na to hledíte vy, na tento problém? Děkuji. Nyní má slovo pan Fleckenstein, prosím. Já se mohu přímo připojit k tomu, co právě řekl Christian Preda. Zejména co se týče západního Balkánu. S velkým potěšením jsem si, paní ministrině, od vás vyslechl, že vy a váš tým chcete jít eh, touto cestou, která byla představena tak trochu opatrně, možná příliš opatrně na radě, a že chcete jít po této cestě dál. Já se domnívám, že země západního Balkánu si to zaslouží, ať již je to Srbsko se svými reformami, eh, které přispěly ke stabilitě, či soudní reforma v Albánii a jiné reformy. Já si myslím, že toto je otázka důvěryhodnosti. Pokud oni se pohli, tedy, tak my bychom také měli něco poskytnout z naší strany. A já bych vás velice rád poprosil o jednu věc. Naše přátelé v regionu, podpořte naše přátelé v regionu v Makedonii. Před nimi stojí referendum a lidé v Makedonii by měli vědět, že jsme velice potěšeni tím, že společně s řeckou vládou dokázali nalézt řešení. A bylo by, myslím, velice dobré, kdyby se do této věci mohl zapojit i spolkový kancléř, neboť on byl jediným aktivním zahrani- ministrem zahraničí, který se zapojil do této věci. A proto by bylo vhodné, kdyby to podpořili tímto způsobem, jakožto kancléř. Děkuji Knutovi Fleckensteinovi a za EKR Charles Tenok. Děkuji, pane předsedo. Paní Kneisel, vy jste opravdu nám dala skvělý globální přehled. Já mám opravdu také na srdci podporu multilateralismu a Myslím si, že tak bychom měli všichni postupovat a také bychom se více měli e, e, zabývat geopolitickými záležitostmi prezident eh, Spojených států řekl, že ho víc zajímá eh, zasedání a schůzka s paní premiérkou May a také s předsedou NATO než s panem Putinem. To bylo opravdu historické vyjádření. Jestliže ho ponecháme o samotě s Putinem, pak bychom potom mohli také překreslit mapy jihovýchodní Evropy. A tady máme především Krym a e, Donbass. Také Vídeň patřila do rakousko-uherského e, monarchie a pak by také mohlo dojít k tomu, že opravdu budou přepsány mapy, protože tady musíte opravdu postupovat velice rezolutně. To jsou opravdu velice snadné otázky a Ivo Weigl za Aldi. Paní ministrině, srdečně vás vítám. Vy se známe z, z dávných dob a já vás také znám jako my bývalou novinářku a vždy jste se zabývala vždy široce založenými tématy a vždy jste byla tak byla člověkem, který měl velice volné e, myšlení. A já musím říci, že také eh, Rakousko má také skvělé diplomatické školy a také skvělé diplomatické zástupce. Já musím říci, že váš projev byl také skvěle strukturovaný. A nyní bych eh, chtěl položit otázku ve slovinštině. Evropa. Zdá se, že Evropa je v politickém přerodu a to nás velice znepokojuje. Nás znepokojuje to, že najednou se zde objevila logika nacionalism, myšlenka nacionalismu a také se šíří xenofobie. A já bych chtěl vědět, jak vy na to jako rakouská politička budete reagovat. Veškeré ty tyto jevy jsou velice složité. My nechceme, aby politika EU byla založena na e, nacionalismu a na metodě strachu. Paní Rebeka Harms, paní ministrině, mě iritovalo, že jste o východním partnerství a o východní části Evropy vůbec nehovořila, protože Rakousko také kritizovalo rozhodnutí EU. A chci také navázat na otázku pana Tenoka. Já bych chtěla vědět, jak Rakousko bude dále utvářet tuto politiku vy jste se zmínila o mezinárodních organizacích, o OSCB a například tak také jsme tady měli zástupce Monitoring Mission z Donbasu a bylo nám řečeno, že v minulých měsících opravdu byla v Donbasu nejkrvavější fáze války. A mě by zajímalo, co tady chtějí Rakušani udělat. A mám tady také otázku k eh, akuálnímu konfliktu, eh, to je v Azovském moři a tady to to ruská politika vede k tomu, že ukrajinské přístavy již nelze zásobovat. To znamená, že je tady eskalace, která je zakrytá prakticky v mistrovství světa v fotbale. A nyní pan za zelené. Thank you. Good afternoon, madam. Děkuji, dobré odpoledne. Já si myslím, že Evropa čelí mnoha problémům. Jestliže souhlasíte s tím, že Lisabonská sm... bohužel Lisabonská smlouva je základem, pak musíme na tomto základě pokračovat. Já eh, také doufám, že se více zmíníte o migraci. A také zde padlo rozhodnutí. A potom třetí otázka se týká Brexitu. Vy jste se k tomto otázce vlastně nevyjádřila a já bych byl rád, kdybyste se k tomu vyjádřila. A souhlasíte s tím, že Evropa by se mohla rozpadnout na, kvůli všem těchto problémům. Co si o tom myslíte? Děkuji vám. A nyní ne, není a nyní pan Borgesio. Děkuji. Srdečně vás vítám, paní ministrině zahraničí. Vy jste hovořila o širokém rámci v souvislosti s mezinárodními vztahy a dotla jste se mnoha témat. a vlastně jste se nevyjádřila k migraci. Stále více lidí se blíží k našim hranicím. A zde byla vyjádřena možnost zablokovat přístavy vůči těmto migrantům, ale to pravděpodobně vrhá špatné světlo na situaci v oblasti lidských práv. A také se tady eh, řešila otázka lodí. Mohlo by se zde Rakousko něco udělat, protože tady byl politický dialog s paní Morgarini, ale jaké byly politické výsledky? Tady nemůžeme hovořit o velkých úspěších. A pak se zde říká, že se podporuje takzvaný Marshallový plán pro Afriku. Já si myslím, že tak bychom měli postupovat. A není James Carver za nezařazené. Děkuji. Paní ministrině také citovala Montesquia, ho také budu citovat. Nevhodné eh, zákony ty můžeme zahodit. A já si myslím, že takto můžeme postupovat. A já se chci zeptat na Jemen. Vy jste se také zmínila o iránské dohodě. Myslíte si, že toto je zástupná válka mezi Iránem a koalicí, anebo je se jedná o interní konflikt? A to by mě zajímalo v této souvislosti. Děkuji, děkuji vám a nyní jsme si vyslechli zástupce všech frakcí a jsou tady ještě další otázky, e, které chtějí položit následující kolegové. Takže každý dostane jednu minutu. My jsme se dohodli, že vy zůstanete o 10 minut déle. Doufám, že vám to vyhovuje. Nejdřív pan Karas. Já vás eh, srdečně zdravím, paní ministrině v Evropském parlamentu. První otázka. Eh, bude summit eh, o západním Balkánu. Vy jste říkala, že tam říkáte raději jeho východní Evropa, nebo máte na mysli celý region. Jeden z problémů strategie pro západní Balkán je, že pět států Evropské unie neuznávají Kosovo. Co může být učiněno proto také v souvislosti s řešením tohoto problému, že Srbsko, Kosovo, co se tedy může udělat pro to, aby se ten problém vyřešil. Úzce to souvisí s návrhem komise, kdy chce v září či v říjnu právě v oblasti zahraniční politiky eh, se odklonit o jednomyslnosti, kde vy vidíte ty centrální otázky, kde nutně potřebujeme mm, jaksi většinové hlasování a ne jednomyslné takhle, abychom byli funkce schopní. Před námi je valné schromáždění OSN, máte nějakou hlavní poselství Evropské unie právě pro toto valné schromáždění. Děkuji Otmarovi Karasovi a další Rakušan kolega Freund. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, paní ministrině, rád vám eh, řeknu to, co jsem již ve Štrasburku řekl panu spolkovému kancléři. Nikdo z nás nemám, neexistuje nikdo, kdo by vám nepřál štěstí do vašeho předsednictví rady, ale několik věcí mne irituje. Jedna z nich, eh, z nich souvisí s vaší agendou, totiž s tím, že Evropská unie nespadá do vašeho pole, pole kompetence. tvá oblast EU vám vlastně nepatří. Mohli byste nám vysvětlit, jak k tomu došlo, co to pro vás znamená? A to druhé, to mě až tak eh, neirituje. Eh, spíše se to eh, týká celkově obraz celé Evropy. A to jsou vztahy s USA. Máte nějakou představu, nějaký nápad, co by bylo možné učinit pro to, abychom zlepšili náš vztah s USA? A třetí věc, to je taková mantra moje mantra. Jde o to, že potřebujeme sebevědomou, silnou, společnou evropskou zahraniční politiku. Byla byste proto, že bychom eventuálně zrušili v této otázce zásadu jednomyslnosti na radě? Děkuji. Nyní Tomáš Vezereč. Thank you, madam. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, děkuji za vaši prezentaci, která je velice rozsáhlá a komplexní. Mám tedy i jednu otázku k jednomu velkému tématu, tedy ohledně migrace. Parlament má svůj postoj ohledně tedy budoucnosti dublinského nařízení. Jak na toto nahlíží rakouské předsednictví? Hodláte to nějak přepracovat v průběhu vašeho pololetí? Za druhé, Myslíte, že eh, váš koaliční partner a jeho politika nebude mít vliv na politiku vůči Rusku v průběhu vašeho předsednictví? Děkuji, Tomasi, pan Petrle. Hm, Vážená paní ministrině, mne velice těší, když naslouchám ambicím rakouského předsednictví ve věci zahraniční politiky a to, že se hodně soustředuje na to, aby tato naše zahraniční politika byla koherentní. Ohledně západního Balkánu tady padlo hodně otázek. Moje otázka je následující. Také jste zmínila Ázii, tedy jak vy nahlížíte na rozvoj vztahu s Japonskem po dvou důležitých eh, dohodách, které mají být zítra podepsány s Japonskem o strategické a ekonomické partnerství. No a samozřejmě přeji vám mnoho úspěchů do práce v nadcházejících měsících. Děkuji. Děkuji. A na závěr pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, vítejte a děkuji vám. Já jsem se chtěl odkázat na jednu věc, kterou jste zmínila na úvodu, zasedání s celakem, ministerské zasedání celak, které proběhne ještě v červenci. Chtěl bych vědět, jaká jsou vaše očekávání. Máme tady ta negativní eh, témata Venezuela a Nicaragua. Asi znáte, jaký je postoj našeho parlamentu. Nedávno jsme schválili usnesení ohledně hranic ve Venezuele a před několika měsíci jsme odhlasovali hlasovali usnesení o Nikaraguje. A je tu jedna pozitivní věc, která by mohla vyvrcholit za vašeho předsednictví ohledně Latinské Ameriky a to je dohoda EU-Mercosur. Byl bych rád, kdybyste pohovořila také i o tomto velkém subkontinentu. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. A naposledy bych já rád také ještě se vrátil k jednomu bodu. Summit pro západní Balkán se konal včera a dnes a sama jste uvedla, že se chcete zaměřit právě na s jihovýchodní Evropu. Já se prosím, po té, co jsme během minulých týdnů se velmi zaměřili na Albánii a Makedonii, prosím vás, aby Rakousko sehrálo konstruktivní roli v druhém semestru a Vidím eh, zde pokojně sedět oba dva vyslance Černé hory i Srbska, takže bych byl rád, pokud by i tyto dvě země udělaly v druhém semestru 2018 pokrok, kdybychom pak mohli otevřít další vyjednávací kapitoly. Já bych byl rád, kdyby Rakousku, která má tradičně velice úzké napojení na tento region, by mohlo pozitivně a konstruktivně doprovázet tento vývoj, abychom podporovali Belehrad a Podgoricu alespoň ty, kteří v těchto městech se angažují, a vyvíjí úsilí a snaží se stát se členy EU. By se e, řekla, že máte ještě 10 minut, že ještě 10 minut e, s námi zůstanete, takže máte celkově 16 minut na to, abyste představila celou komplexnost a šíři evropské zahraniční politiky. Děkuji, paní ministrině, děkuji za veškeré zajímavé otázky. Já bych možná vaši otázku spojila s otázkou eh, rumunského kolegy. Jeho východní Evropa, Bosna, Hercegovina, volby a Moldavsko. Plánuji rozhodně na říjen po volbách odcestovat do Sarajeva a udělat si tam obrázek o situaci v rámci své cesty do Sarajeva v únoru jsem eh, poukázala na to, že volba, reforma volebního práva je zásadní od svých partnerů. Jsem vždycky slyšela, prosím, musíte nám pomoci, ale já jsem ti říkala, pomáhání není diplomatická kategorie, tady jde o využívání konvergujících zájmů a já si myslím, že je v našem velkém, že ve velkém zájmu Bosny a Hercegoviny, aby prováděla reformy a nejenom reformu volebního zákona, ale také reformy, které povedou ke stabilizaci, které povedou k vytvoření skutečného bezpečného jádra v této zemi, což je důležité, k Moldavsku. Zde znám usnesení Evropského parlamentu a Osobně se postarám o to, eh, příští týden plánuji cestu do Bukurešti a do Kišiněva, ale dříve než nastoupím tuto cestu do Moldavska, tak bych ráda ještě hovořila s kolegyní Frederikou Mogheriniovou a Eh, poradila se s ní a pak se tedy budu řídit i jejími radami a rozhodnutími. Pane předsedo McAllister, vy jste se mne ptal na ty pokroky, které jsou nutné. Ano, toto nemůže být nějaký akt z milosti, tady musí být vždy pokrok, nějaké kritérium, které bylo splněno. Tam jsou zcela specifické mechanismy potom. My, my to taky takto chápeme a vnímáme. Například šlo o otázky liberalizace víz, která k tomu došlo v Bělehradě. My to vidíme skepticky a tady ta srbská liberizační politika víz se ovšem musí opřít o to, co se odehrává na Evropské unii, co tím mám na mysli. Co se týče ilegální migrace, zejména z Iránu přes Bělehrad, ta, tuto problematiku, tím myslím. Tady už jsme vyjádřili naše obavy a pro nás je to zcela zásadní. Ovšem, jde o to, aby tedy se splňovala kritéria, aby oni odvedli nějaký výkon a pak my zase s něčím přijdeme. A na poslední radě jsme přesně v tomto duchu se zasazovali o to, aby Severní Makedonie a Černá hora Albánie byly tedy mohly být přijaty. Pane Fleckensteine, vy jste hovořil o, o Severní Makedonii, pokud to mohu takto říci, to nazvat tím budoucím jménem, já tomu, to budu, budu o tom hovořit, jako, budu říkat Skopje. E, prosil jsem mě, abych Skopje podpořila. Já jsem během posledních měsíců si vytvořila velice dobrý osobní e, kontakt se zahraničními ministry zahraničními Dimitravem a dalšíma. E, já myslím si, že oba dva tito ministři pro mě zasobňují takovou tu kuráž, tu odvahu v té věci. A já e, doufám, že ho budu moci přijmout i u nás, uvítat ho u nás. A musím říci, že já učím vše, co je v mém poli působnosti, v mých silách, proto abych ještě více podpořila tu odvahu těchto obou ministrů. Velmi ráda. Eh, vy jste se mě ptal na širší rámec setkání Trumpa a Putina, jaký by toto mělo, mohlo mít výsledek. Když jste se na toto ptal, tak mě napadla jedna situace z minulé konference. Já jsem také četla hodně textů Winstona Churchilla a já musím říci, že pro mě Churchill byl člověk, který znal iluzi personálního kontaktu, že když se dva sejdou, že všechno bude dobré. Ale tak tomu není. Tady se zastupují národní zájmy. A já mohu uh, Eh, na to říci následující. Nedávno jsem se sešla eh, s izraelským kolegou, který je politickým analytikem, který popsal Trumpa následovně řekl, že Trump má instinkty, ale nemá strategii. A to je eh, věc, se kterou si musí poradit jeho okolí. Ale co nám chybí? My, nám chybí uh, lidé, kteří vědí, jaké tady existují zájmy, tak aby to nebylo překryto lidskou chemií, ale není to řešení pro všechno. A já také mohu ocitovat Lorda George z roku 1919, na co potřebujeme diplomaty. Oni s plítváním času a penízi. A potom jsme viděli, jak eh, to dopadlo v roce 1919 a tady o tom také existuje kniha Paříž 1919. Já si teda myslím, že všechno toto přináší rizika. A nechť tedy máme důvěru eh, k těm, kteří dokáží jednat. To jsou diplomaté a další, kteří slouží dobrému účelu. Ivo Weigl. Sim. Velice potěšená za váš mě vidím, to je skutečně po tolika letech. Vzpomínám si na naše jednání, když jste byl když jste byl ve Vídni velvyslancem za Slovinsko, já jsem tehdy velice ráda se vyjadřovala ke Slovensku a navštěvovala Ljubljanu další krásná slovenská města. Vaše otázka se týkala populismu, xenofobie nacionalismu. Jak se k tomu postavit, jak s tím zacházet, s tou lacinou formou politiku, kterou oni dělají. Je důležité zostřit kritického ducha. Neexistují žádná jednoduchá řešení, ale um, toho mohu předeslat. Já osobně pojem populismus vůbec nepoužívám. Podle mě eh, je to takový inflační pojem, my musíme vyřešit jinou věc a to je touhy, anebo i obavy, které existují, a já jsem ve svém vyjádření na to krátce poukazovala, reconnecting to the citizen, tedy opět se spojit s občany, o to jde. Myslím si, že politikové trošku takové takovéto zakořenění a o to právě jde, toto obnovit. Já se snažím to nestratit, nestratit to propojení s realitou, s lidmi. A kvůli tomu bych nikdo neměl nikoho kritizovat. My bychom se vždy měli dívat na to, jaká je skutečnost a podle skutečnosti se orientovat. Děkuji, Rebeka Harms. Jsem velice potěšená, že vás opětovně vidím. Nevím, zase si vzpomínáte, ale ve Frankfurtu nad Odrou jsme, myslím, v roce 2011 měli setkání, tehdy se to týkalo energetické politiky a Máte pravdu, já jsem určité věci nezmínila, protože jsem přeskočila pár odstavců, ale děkuji vám, že pomocí vaší otázky mi dát máte možnost se nám mě vrátit k východnímu partnerství a problematiku Ukrajiny a východní Ukrajiny. Já jsem ještě nenavštívila východ Ukrajiny, ale byla jsem v Kijevě tři dny a také na západní Ukrajině, pokud to takto mohu říci v uvozovkách, Lvov nebo Lemberg německy. Co mne se týká této věci, co mě nejvíce zajímá, je to, jak můžeme jak si v Donbasu a v tomto regionu zajistit lidem alespoň trochu normální každodenní život. Prout, elektřinu, a odstraňování min. Máme zvláštního zmocněnce pro tento region v osobě pana vyslance Martina Zajtyka, který je tam eh, vyslán v rámci organizace OBSE a máme celou řadu diplomatů, kteří provozují skutečnou diplomaci, tedy preventivní diplomaci, o které vůbec ani nikdo neví, že se koná, že k ní dochází. Jenom mi jeden francouzský generál řekl, že pro preventivní diplomaci za to nedostane žádnou medaili za statečnost v poli. Nebo je to, to, to jsou to zákulisní jednání, kde je snaha věci řešit. A toto se odehrává na Ukrajině. Já osobně každopádně tam vždy, kde to bude možné, kde se naskytne příležitost. A měli jsme možnost eh, vést jednání. Já jsem hovořil s ukrajinskými kolegy, hovořila jsem s ruskými kolegy. Vyměňovali jsme si názory a podle mne bychom se měli zaměřit na jednu věc, a totiž jak eh, znormalizovat aspoň částečně každodenní život těch lidí této oblasti. A z mnoha důvodů to zatím není možné, nepokračuje to. A tyto důvody můžeme hledat pouze na jedné straně, to je můj názor. A děkuji vám za to, že jste položila otázku, která se týkala Ukrajiny, neboť jsem bohužel ve svém úvodním vyjádření Ukrajinu přeskočila. Další otázka to byla, myslím, Otázka pana poslance z Kypru týkala se migrace, Brexitu. K Brexitu bych řekla, že pan komisař Barnier je ten hlavní vyjednavač pro Brexit. Já jsem s ním měla již dvě schůzky a toto téma nás bude zaměstnávat v říjnu. Já jsem to plánuji už od úrovna, plánuji navštívit Irsko a víme, že otázka Irska je zásadní ve všech těch vyjednáváních o Brexitu, ale momentálně se neodvažuji k tomu říkat něco do detailu, jednak eh, to vyjednává pan komisař Barně a jednak ta, ta situace v Británii se mění každou hodinou, takže nemůžeme činit nějaké nahlé soudy. Vy jste se ptal, zase se může Evropa rozpadnout. Domnívám se, že jsme měli, procházeli již mnohem horšími obdobími, obtížnějšími. Například Jaro 2003, na to si dobře vzpomínám, a tehdy se, jak si byla tady tendence, bylo už vidět, že se vyvíjí válka v Iráku, no krize v Iráku. A tam byla velká rozstříněnost mezi evropskými státy, také uvnitř na. to. Já si pamatuju na tehdejšího generálního tajemníka NATO, který nám řekl, že vůbec neví, jak se ta situace bude vyvíjet dál. Takže to byla velká rozstříštěnost v mnoha oblastech tehdy. Jistě, i teď jsou mezi námi propasti mezi jihem, severem, východem a západem, ale máme politiku pragmatických malých kroků. Tedy nechme působit Evropu tam, kde máme ty skutečné velké otázky a nestrácejme se v těch malých záležitostech. To je podle mě zcela zásadní. Pan Borgésie. Borgésio k otázce Bloco della Partence. Já budu hovořit eh, anglicky, protože mi chybí terminologie v italštině. Určitě nebudeme schopni my tady hovoříme o 65 milionech uprchlíků na globální úrovni, takže jak se toho chopí Rakousko? To je v podstatě něco, co jsme v posledních několika týdnech eh, mohli využít k nějaké změně nahlížení. Všechny ty nástroje, které máme dnes k dispozici, Schengen, Dublin, eh, rámce z předglobalizačního období, to znamená oblast Středomoří, lidé, kteří k nám přicházejí, je vlastně jít společně s příslušnými orgány za těmito lidmi. Myslím si, že Franz Kurz eh, uplatňoval darwinistický mm, přístup, že jen ti nejsilnější přicházejí a tady naším přístupem, eh, když eh, tady dáváme dohromady myšlenky z různých hlavních měst v Evropě, musíme pochopit, že to, co uděláme v dnešní době s migrací, musí být řešeno z nástroji, které eh, potřebují jaksi ten, ty globální pohyby eh, lidí i před 10-15 lety se na globální fóru hovořilo o blížících se hrozbách bezpečnosti, rozdíly v, ve mzdách, demografii, migrace, to není nic no nového, neobjevilo se to tady z ničeho nic, jen prostě na to musíme nově umět nahlížet. Vy v Itálii od roku 2011 a my tady ve zbytku Evropy od léta 2015. No a myslím si, že se musíme snažit rozvíjet nové nástroje nástroje, které si vyžadují ty globalizované časy. Další otázka, pan Coburn a Jemen. Kde vás mám? Děkuji. E, jen abych si vás našla. Ano, e, je to válka v zastoupení. A tak jsem to říkala nejen o Jemenu, ale vlastně všechny ty války, ať v Iráku, v Syrii, v Jemenu, jsou války tohoto druhu. Já jsem za posledních 15 let nikdy nepoužila výraz občanská válka. To jsou války v zastoupení. Na poslední v radě v Lucemburku jsme si e, vyslechli pana Griffise, speciálního vyslance Spojených států a velice zajímavě pohovořil o Jemenu. Já jsem mu pozorně naslouchala, že Irán vlastně se do toho nezapojil, než začalo bombardování v roce 2015. A vlastně uprchlíci z Jemenu uprchli a směřovali do Somálie. Oni nejsou, do Somálska, oni nejsou ve Středomoři. A vlastně tam šlo o přežití. A Jemen, to je největší humanitární strategie od roku 1945. Ono, já jsem několikrát vycestovala do Sýrie. Sýrie to je drama, ale Jemen to je úplná pohroma. A tady, tady si myslím, že opravdu musíme spolupracovat se e, vyslanci Spojených národů a opravdu jim v tom být nápomocní. Pan Karas? Kosovo když se kladl tu otázku, tak jsem se ptala, jak. Odpověď může být pravděpodobně pouze takto. Hovořit, hovořit, hovořit. A já takto chápu diplomaci, takto chápu zahraniční politiku. Za žádných okolností ne rušit nějaké mosty, mosty dialogu. A myslím si, že ty akce, které probíhají, já jsem náhodně 21. března cestovala mezi Prištinou, Skopjem a Belgrade, Bělehradem bylo skutečně politování hodné, jak rychle se, může, se měnilo to klima v tom regionu. Nikdo ve 12 hodin nevěděl vůbec, eh, co se stane v 17.30. Nikdo to nic, nebo, nic tomu nenaznačovalo. Takže musíme být eh, prostě velmi bdělí a apelovat na politickou zoralost citlivost. Známe eh, ten výrok eh, o tom, že ta, ten region má více historie, než kolik je jí možné, kolik je jí schopen strávit. A proto tady potřebujeme jistou porci pragmatismu. A dále ta otázka, která se týkala jednomyslenosti na radě. Musíme si to velice dobře prověřit, kam to by to směřovalo. Já si myslím, že jsme se také viděli v Kotwajgu, také jsme hovořili o tomto tématu. Hlasování, způsob hlasování radě je jedna věc, ale co je podle mě mnohem důležitější, je to, v jaké míře chceme právě s ohledem na velké, větší evropské státy s větší dějnou odpovědností, jakým způsobem chceme provozovat eh, zahraniční politiku bilaterálně nebo jako celek. A já říkám zde, řekla jsem to už na mnoha místech celá veřejně, nemám s tím vůbec žádný problém, je to moje stala osobní zkušenost za poslední sedm měsíců. Na rady, jak si cestuje čím dál tím méně ministrů, to je to hlavní téma. Máme tam velvyslance, ale jmenuje se to Rada ministrů. A ministři tam nejsou. Máme politický výboj a radu ministrů. A momentálně jsme tak trochu v situaci, kdy kopírujeme práci úředníků, protože na radě pak sedí titíž lidé a o to jde. Já bych si přála, aby mý kolegové, já sama si musím na to vyhradit hra, promiňte, část, já jsem skutečně mnoho svých kolegů ministrů na radách neviděla a o to jde. Zda se o tuto tématiku na politické úrovni budou ministři zajímat. Zda budou angažovaní v té věci. Další věc, zda Evropská unie patří k mé agendě či ne, k mé oblasti působnosti. Ve vládní koleční smlouvě to byla ta vyjednávání v prosinci a v listopadu, bylo vlastně mm, stanoveno to, co my sledujeme již v mnoha hlavních městech po Lisabonské smlouvě. Jde o to, abychom spojili různé eh, evropské agendy v osobě premiéra, tedy v kanceláři premiéra, ministerského předsedy. A tady máme vlastně v Rakousku jistý trend, který známe již z jiných zemí. Já musím říct, já jsem velice vytížena svou prací, nemám pocit, by bylo něco odebráno, ale já Mám tedy radu pro zahraniční záležitosti. Já jsem hovořila o tom, že tam dojíždím na tu radu, jsem tam, připravuji se na to. A velice ráda také se i bilaterálně setkávám na zahraničně politické úrovni, tedy nemám dojem, že by bylo něco odejmuto ty agenty, které máme, mě myslím velmi dobře stačí. Transatlantické vztahy, to byla také otázka. Musíme spolu hovořit jakožto rovnocení partneři, o to jde. Já bych si přála Evropu, která bude poněkud sebevědomější. A pan Mezerevič? Mám pocit, že jste... A tam už vás vidím. Já maďarsky nehovořím až tak dobře. Pouze trochu. Takže Ohledně tedy eh, možného vněšování a ruskou politiku, jak jsem již předeslala v té předchozí otázce, myslím, že to mohu říci takto. Ty nástroje, které máme, včetně dublinského nařízení, vycházejí z období předglobalizačního. My jsme pracovali na jakési fixy, tedy maximálně stovka lidí, která se bude snažit o azyl, ale nyní je situace naprosto odlišná, no a proto potřebujete jiné nástroje. A co se týče Ruska, Rasko je partnerem v mnoha oblastech. A tady musíme pracovat na těchto tématech na společném základě, tedy uvědomovat si, jak bych to je nazvala, tedy a jaká je ta geografická situace. ASEAN. ASEAN. One minute. Asie, Latin Ještě Asie a Latinská Amerika. Lituji, ale mám pouze jednu minutku, takže k Latinské Americe. Příští týden se budu snažit strávit co nejvíce času s eh, kolegy z Latinské Ameriky. S některými jsem se sešla a během uh, valné hromady, to bude také na našem programu. Tady existuje jeden německý výrok, který hovoří o tom, že musíme hovořit o určitých problémech a e, my tady um, vy máte s tím určité jiné problémy či zkušenosti než my jako eh, my malá země ve středu Evropy, jako Rakousko. To je skutečnost, že latinskoamerické země mají prostě jiné zkušenosti a to je reálná eh, věc. My se budeme snažit dělat vše, co je v našich silách. V následujících šesti měsících se budeme více zabývat tématy, o kterých jsem již hovořila. A já samozřejmě nemohu se věnovat Latinské Americe, Střední Americe tolik jako ostatním tématům a nemohu tam být také přitomná. Máme tady SVČ a toto bude dělat. Příští týden máme zasedání e, valnou hromadu. Vy jste se zmínil o Nikarague a Venezuele. Tam sledujeme situaci s velkou pozorností my již jako Rakousko nemáme velvyslanectví v Karakasu, ale sledujeme situaci prostřednictvím ESVČ a jestli že bude situace skutečně naléhavá, pak tam pojedu. A my se snažíme sdílet eh, činnost a také veškeré úsilí, které provádí SVČ a jestliže to bude opravdu naléhavé, pak tam pojedu já. A já musím říci, že osobně je mi uh, Střední a e, Jižní Amerika velice blízká. Děkuji vám za vaši pozornost a těším se, že se s vámi opět setkám za dobrých okolností a podmínek. Děkuji vám. Paní ministrině, děkuji vám za tuto rozpravu. Přejeme vám všechno nejlepší, přejeme vám hodně štěstí a fortun a přejeme také hodně štěstí Rakousku v jeho nové funkci předsedy Evropské rady. Kolegové, již máme spoždění a nyní bych chtěl pokračovat v naší schůzi takže ti, kteří nemají zájem o další bod, což je Černá hora, tak eh, mohou opustit sál a my budeme za minutku pokračovat. So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, máme 20-minutové spoždění, tak budeme pokračovat nyní bodem číslo 5 zpráva o zprávě komise o Černé hoře za rok 2018. My již jsme diskutovali o jiných zemích v červnu a v budoucnosti také Srbsko a Černá hora by mohly vstoupit do EU a tady především e, přístupový proces bude ovlivněn e, pozitivními kroky těchto zemí. E, byly uzavřeno mnoho kapitol u Černé hory a tady kdy máme také ještě další kapitoly otevřené. Já bych nyní chtěl dát slovo panu zpravodaji, panu Charlesi Tenokovi. Děkuji vám, pane předsedo. My dnes odpoledne diskutujeme o Černé hoře a berlínský proces pokračuje v Londýně a já velice lituji toho, že Velká Británie chce odejít eh, z EU, ale já doufám, že bude nadále působit v rámci tohoto procesu. Já jsem nyní zpravodajem již 8 let a já jsem se snažil dosáhnout správné rovnováhy mezi pochvalou a na druhé straně potřebou změn. Eh, Černá hora je v popředí a e, nyní již bylo uzavřeno 30 jedna kapitol z 35 kapitol. Od minulé zprávy jste konali prezidentské volby a já bych chtěl poblahopřát prezidentovi Jukanovičovi. Také bylo konstatováno, že volby byly demokratické a svobodné. Také vítám, že více méně všechny politické strany se vrátily do parlamentu od eh, bojkotu v roce 2016. Je také důležité, aby všechny strany bezpodmínečně eh, byl, také kontrolovali vládu a tak také je jasné, že eh, v demokratická vláda eh, musí být pod kontrolou parlamentu. Tato zpráva se zaměřuje také na situaci novinářů a na svobodu slova a TCG jsou také e, v centru našeho zájmu. Černá hora má tady ještě různé věci k řešení. A vláda může také ukázat, že je připravena podpořit nezávislá média a prostředí dobré pro nezávislá média. Olivera Lagič byla postřelena a také další eh, no, eh, novinář Sadekovič byl napaden před domem, takže tady vidíme, že tady jsou opravdu složité situace pro novináře. Oba dva novináři se snažili odhalit korupční případy. A samozřejmě tyto případy jsou extrémní. A eh, celkově jsme zjistili, že bylo devět případů zastrašování, ale to je o devět případů příliš mnoho. V mnoha ohledech také voláme potom, aby se potírala korupce a organizový zločin. My také vítáme zlepšení situace a my také jsme viděli, že vznikl nový systém pro jmenování soudců a tento systém vítáme. Já bych se také chtěl vyjádřit eh, k trestnému vyšetřování převratu z roku 2016. Já se nechci vyjádřit eh, k tomu, co se projednává, ale já se chci vyjádřit k tomu, že prakticky veškerá řízení a soudní řízení jsou veřejně vysílána. To, to že to je důležité pro odhalování různých koresperančních metod. Černá hora je na správné cestě, Evropský parlament vítá tento proces a my také se domníváme, že Evropská unie by mohla Černou horu jako svého člena uvítat. A já se těším na příspěvky svých kolegů a tak také se vyjadřuji neustále. Děkuji, děkuji, pane Tenoku. A nyní bych chtěl dát slovo panu Davidu Martinovi, který je předsedou delegace pro Černou horu. Děkuji, já dnes budu hovořit dvakrát, protože pan Androlakis je stínovým zpravodajem za socialisty, takže na úvod jen velice stručně první řadě pan Andrulakis bych chtěl poděkovat panu Tanokovi za jeho práci a spolupráci v posledních letech. Je opravdovým přítelem Černé hory a určitě nám bude scházet i toto jeho schopnost vedení ohledně strategie, eh, stra, eh, prezentace strategie ze strany komise došlo k velkému pokroku. Téměř všechny kapitoly jsou nyní otevřeny a tři již uzavřeny. Nicméně je důležité, aby černohorské orgány zintenzivněly úsilí, pokračovaly v úsilí, aby Černá hora do roku 2025 mohla být 28. státem. Pan Androlakis souhlasí se spravodajem také o zapotřebí posílit právní stát, boj proti korupci, zajistit svobodu projevu a i to, aby byly nadále prováděny reformy veřejné zprávy, aby byl zajištěn sociální rozpočet a prostředky pro sociální zabezpečení. Určitě je důležité tedy mít strategii pro boj proti diskriminaci na pracovním trhu a doufá se, že tedy spolupráce bude probíhat plynule a kvalitně. No a nyní tedy za sebe, jakožto předsedu pro eh, stabilizační eh, výbor a výbor pro přidružení, takže chci poděkovat za tuto komplexní zprávu a říci, že jsme převzali většinu prvků z této zprávy pro závěry či doporučení eh, příštího zasedání v Podgorici. Několik připomínek. Co se týče situace s opozicí, tak tady to je velice dobrá zpráva, zejména tedy to, že se opozice navrátila, protože Eh, demokratické eh, strany tam jsou velice proevropské a to napomáhá tedy, aby zajistili, že vláda bude na té správné cestě směrem k přistoupení. Co se týče těch eh, prezidentských volech, tady bych byl asi kritičtější. Ano, Charles říká, že byly vedeny řádně, že respektovali základní svobody, nicméně taková hloubková analýza vede k tomu, že to byla nízká míra analytického reportingu a obecně bylo velice složité pro veřejnost, pro samotné voliče činit opravdu fundované mm, závěry a vybírat kandidáty. A samotná volební komise, ta vedla a její působení vedlo k určitým obavám a OSC také vedla k nějakým eh, doporučením možná by stálo za to se na to ještě zaměřit. Doufám, že i v této oblasti se podaří tedy pokročit, učinit reformy. Co se týče svobody eh, tisku, Charles poukazuje na určité obavy. Tady musím znovu říct, když to tak všeobecně zhodnotím, toto je oblast, eh, kde asi jsme nezaznamenali žádný pokrok. Určitě se nebudu mýlit protože ohledně svobody tisku tady vláda musí učinit více, posílit své úsilí. Ještě jedna věc, která tady chybí a která by stála za to zdůraznit, to je otázka soukromého vlastnictví a příslušných práv. Byla tu celá řada zpráv, Ostatně se to projednávalo i s delegací černoholských orgánů, že hodně až zneužívají expropriací pod odůvodněním veřejného zájmu. To bylo umožněno vlastně slabostí či nedostatkem eh, ustanovení ohledně soukromého vlastnictví v samotné ústavě. Takže tady ano, to jsou obavy, pokud to říkám ještě takto chabě a je třeba tedy zajistit, aby práva soukromého vlastnictví byla projednána a aby se vyřešila i otázka expropriace majetku za komunistického režimu. Tady ta náprava je pomalá. Nicméně obecně chci říci, že Charles vykonal obrovskou práci ve jménu Černé hory v posledních letech. Určitě je třeba ho za to pochválit a doufám, že tato jeho zpráva projde s podstatnou většinou. Děkuji, Davide Martine, také za to, že jste se vyjádřil jakožto předseda delegace a za stínového zpravodaje. A nyní další stínoví zpravodajové, pokud budou přítomní. Za EPP, pan Petrle, prosím. Děkuji lepa, gospod eh, predsednik. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Tanokovi za opět další velice kvalitní a realistickou zprávu na téma Černé hory. Těší mě, že došlo k všeobecnému pokroku, nebudu opakovat slova dalších ohledně jednotlivých prvků, kde je zapotřebí dosáhnout dalšího pokroku. Černá hora opět prokázala, že je možno dosáhnout pokroku a proto mají tento vysoký statut v přístupovém jednání. Také e, bylo dosaženo úspěchu ve vyznačení hranic s Kosovem takže mne překvapuje, že je tu požadavek k vyřešení um, otázky hranic s dalšími zeměmi. Ostatně rakouská ministrině to také právě zmínila. Mm, země by měly tedy, měla kráčet stejným směrem. S delegací z jejich země setkáme příští týden. Těší mě tento vývoj. Thank you, Alois Peterle. Děkuji. A za Alde pan Radoš. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát panu Tanokovi za velice kvalitní zprávu, která je v rovnováze také souhlasím s tím obecným zhodnocením, že za poslední rok Montenegro učinilo velké pokroky, ale v některých oblastech nedošlo k žádnému pokroku, zejména v oblasti uh, svobody tisku a médií obecně, to je opravdu velice důležitá oblast a prokazuje to, jakou sílu má stát nejen v posledním roce, ale v posledních několika letech. Tam nedošlo k žádnému pokroku. Docházelo k útokům, k zastrašování novinářů, pak vlastně je to otázka jejich finanční mm, závislosti, cenzory a podobně. Montenegro na druhou stranu za poslední roky schválilo několik důležitých zákonů, také je to otázka financování státní televize, financování nevládních organizací a podobně. To vše samozřejmě představuje podstatné demokratické základy. Nicméně musíme se zaměřit také na to, jak to bude se samotnou implementací těchto zákonů, protože všichni víme, že zákony se jednoduše schvalují, ale těžko prosazují. No a malý pokrok byl také zaznamenán ve věci veřejných zakázek. To je oblast podstatných korupčních případů. Ještě kapitola 25, digitální nástroje, registrace pozemků a budov, licence. Digitální technologie by měly být maximálně využívány pro podnikatelskou oblast Černé hoře a také pro dostupnost veřejných orgánů či informací pro obchodní kontakty. To je důležité nejen pro oblast nemovitosti, ale i pro jiné oblasti. Ale ještě jednou panu Tanokovi děkuji za velice kvalitní zprávu. Děkuji a nyní zelení, pan Mezerič. Děkuji, pane předsedo. Také já se chci připojit ke kolegům a poblahopřát panu Tanokovi za návrh zprávy. Je velice kvalitní a hodně v rovnováze. Možná proto, že je to jedna z těch, řekněme, nejjednodušších zemí ze západního Balkánu, ale je to opravdu k ocenění učinit tak rovnovážnou zprávu si zaslouží ocenění. Nicméně já to nechci hovořit ze široka o veškerém tom pokroku, který my jsme zaznamenali to, že vítáme a povzbuzujeme a jsme spokojeni s tím obecným směrováním země na cestě k členství v EU a obecně také podporujeme, aby se země západního Balkánu staly členskými státy EU, ale musím zmíři, zmínit několik bodů. V odstavci 7 zpravodaj správně poukazuje na to, že jeden z důležitých bodů v bodu boji proti korupci je příslušná agentura. Nicméně chtěl bych zmínit, že jedna z nevládních organizací a její příslušný, příslušný ředitel byl v podstatě vyhozen. A to není jediný případ, kde někdo z, po, z podobného postu výkonných ředitelů nevládních organizací je takto postaven stranou a to je znepokojící signál. Neřekl bych, že je to obecná tendence, ale je to znepokojící signál a je třeba tedy toto, na toto se ještě zaměřit. Dále v rámci efektivního boje proti korupci, tady hovořím z vlastní zkušenosti, zkušenosti. Vyžaduje si to transparentnost ohledně toho, jak se vynakládá s veřejnými prostředky. Ostatně ani samotné členské státy v tom ještě nemají pořádek, ale rádi bychom viděli velké množství informací na základě těch legislativních změn z letošního června vedly spíše k snižování transparentnosti. Tady to jsou témata jako budování dálnic, energetické infrastruktury nebo vynaložení prostředků vlastně z kampaňového období. Tady to je třeba zvrátit, tuto tendenci. Pokud opravdu vláda bere vážně ten boj proti korupci, doufáme, že ano, tak by z transparentnosti měli učinit prioritu. Ohledně životního prostředí tady naprosto podporujeme ten text v odstavci 29 eh, ohledně lokality Salina a ta mm, eh, vodní elektrárna, to jsme eh, se snažili prosadit do zprávy a také projekt v řec, u řeky Namoradža. Zase jsou tam chráněné zóny a je třeba tady zvážit i uplatňování mezinárodního práva. A pak ještě tady ta delegace, co se týče pozorovatelské mise u prezidentských voleb. Tady naprosto se připojí k hlavnímu hodnocení OSCE. Ovšem, tak to k tomu nedošlo přímo ve volební den a to je důležité ohledně toho, jak spravedlivé jsou tedy ty volby. Tady jde o celý ten průběh a nesoustředit, nesoustředit se na ten jeden jediný den, na celou kampaň. Takže myslím si, že na to bychom se měli zaměřit. Děkuji vám. Thank you, Thomas Děkuji vám. A nyní pan Hatičáču za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Černá hora opravdu již udělala hodně práce v této oblasti. Také děkuji panu Tenokovi za vyváženou zprávu, opravdu odvedl skvělou práci. Černá hora má ještě hodně před sebou, než se stane členem EU. Já souhlasím s kolegou, který hovořil o tom, že mnoho zemí čelí stejným problémům jako Černá hora. To je například problém korupce, naplnění kodaňských kritérií, svoboda projevu, svoboda médií. To je opravdu velký problém v této zemi. Potom vynakládání veřejných prostředků. E, na to se musíme podívat a musíme tlačit, aby tyto peníze byly vydávány efektivně. Závěrem však chci říci, že zpráva obsahuje větu, o vstupu Černé hory do NATO. Podle našeho názoru země, která vstoupí do EU, která nechce se, nemusí mít ambice vstoupit do jiné organizace. Děkuji vám, pane kolego FDD, není přítomná eh, nezařazení, také nechtějí hovořit, takže já tady mám ještě žádost o slovo ze, pan, ze strany pana Piculi. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci uvítat tuto zprávu, jedná se o vyvážený dokument jsou zde uvedeny oblasti, kde došlo k velkým úspěchům, ale jsou také zmíněny velké problémy u, v Montenegru. To je například násilí spojené s organizovanou trestnou činností, což také ohrožuje bezpečnost občanů. My jsme zdůraznili eh, také důležitost svobodu médií, došlo také na druhé straně k ohrožení eh, eh, novinářů. Eh, Černá hora otevřela 31 z 35 katelů a je opravdu v čele všech ostatních západobalkánských států, které chtějí vstoupit do EU. Také se odehrály prezidentské volby s malými nedostatky. Černá hora podporuje podporuje také regionální spolupráci a v blízké budoucnosti by také měla vyřešit hraniční problémy. Podgorica také požívá podporu ze strany parlamentu, ale než Černá hora vstoupí do EU, pak Černá hora musí ještě vyřešit mnoho dalších problémů, musí se také přizpůsobit evropským standardům a právě proto vláda musí nadále udržovat dialog s občany a úspěch celého procesu také závisí na vztahu mezi vládou a opozicí. Děkuji vám. Děkuji panu Piculovi. Chce se ještě ujmout eh, slova někdo z dalších kolegů? Není tomu tak a proto se chci zeptat, zdali je tady někdo z generálního ředitelství NIR. Ano, paní Krimeno? Ano, prosím, máte slovo, tam vzadu vás vidím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Tanoku, vážení poslanci, nejdříve se chci vyjádřit pochvalně o zprávu je pana Tenoka. Evropská komise také sdílí vaše závěry. A tato zpráva také hovoří o zapojení komise eh, v této oblasti, také v souvislosti s agendou ze Sofie. My eh, vy také zmiňujete priority, o kterých se diskutuje. Vy jste řekl, řekl, že Černá hora je v čele eh, států, které se ucházejí o vstup do EU. Je tady otevřeno 31 kapitol a 17. kapitola byla otevřena v červnu. Jednání budou dále postupovat podle zásluh a je třeba, aby by neg- eh, Montenegro Černá hora se eh, především zaměřila na boj proti eh, na, na boj proti praní špinavých peněz, na korupci a další trestné činy a také došlo k propuštění eh, vedoucích představitelů rozhlasových stanic a také se musí řešit útoky na novináře neexistují žádné zkratky směrem ke členství. Eh, kapitoly 23 a 24 budou určovat tempo směrem ke členství. my také hovoříme s našimi kolegy eh, v Černé hoře a jde o to, aby byly uznány opoziční strany. Toto je první krok, který musí být uskutečněn. Já jsem přesvědčena o tom, že Černá hora bude postupovat konsistentně a my také doufáme, že vaše zpráva a také e, Evropská komise bude ukazovat Černé hoře správnou cestu. Chtěla bych vám poděkovat jménem Evropské komise za tuto skvělou zprávu. Děkuji vám. Thank you, miss. Děkuji, paní Chimero. Je tady ještě někdo další, kdo by chtěl hovořit za komisi nebo za ESVČ. Není tomu tak a nyní dávám slovo Charlesovi Teonku. Děkuji vám, pane předsedo. Já vítám tato vřelá slova a také povzbuzení ze strany kolegů. Já sdílím eh, také názor, že Černá hora by mohla vstoupit do EU v roce 2025. Vy jste tady také hovořil o expropriaci a o tomto problému jsem zatím neslyšel a musím říci, že tímto problém se také budu zabývat a vy jste také hovořil o průběhu voleb Eh, kde byly určité nedostatky. Eh, odstavec 31 se zabývá demarkací hranic a to je také hranice s Chorvatskem. E, o touto záležitostí se také zabýváme. Pak se tady také hovořilo o svobodě médií. Ne, věděl jsem nic o digitalizaci pozemku, což je součást kapitoly 25, která se tímto bodem budou zabývat také se tady hovořilo o antikorupční agentuře, o tom si přeji ještě další informace od vás. Já bych si přál, aby tato agentura byla posílena a také, aby se posílila transparentnost eh, ve veřejných zakázkách. A také se ve své zprávě budu zabývat životním prostředím a také Černá hora o sobě hovoří, že je ekologickým státem, takže pravděpodobně tady podniká velké úsilí. A já vím, že NATO a EU jsou dvě různé organizace. Jedná se o multilaterální organizace obhajující a bránící naše hodnoty a my vidíme, že se nyní odehrávají útoky na NATO a takže Černá hora je členem NATO a další fázi bude EU. Děkuji vám, pane Tenoku, za závěrečné hodnocení. Děkuji kolegům za příspěvky. Já bych chtěl připomenout, jaké budou další kroky. 30. srpna v 11 hodin je poslední lhůta pro předložení pozměňovací návrhu. Potom budeme diskutovat 27. září, bude následovat další krok v říjnu a potom hlasování se odehraje v listopadu na plenárním zasedání. A bod číslo 6, my jsme dohnali 15-minutové spoždění a nyní tady máme souhrný rozpočet EU na rozpočtový rok 2019 všechny oddíly každý rok hovoříme o dvou záležitostech. Za prvé předložíme návrhy k rozpočtu, který je předložen komisí a také předložíme návrhy k doprovázi, doprovodnému usnesení. Já bych chtěl dát slovo zpravodaji panu Defenejovi, který nás seznámí se svými názory a jak si myslí, že by se měly předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám. Já bych... Děkuji, já budu děkuji. Děkuji, já děkuji kolegům stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. My tady definujeme naše primitivy výboru AFET na výbor 2019. Děkuji také kolegům z výboru pro rozpočet kteří zohlednili mnoho z našich návrhů v rámci zprávy, která se zabývala mandátem pro dialog. My nyní jsme v klíčové fázi našich příspěvků k dalšímu rozpočtu. Dnes se tedy hovoříme o stanovisku. Eh, samozřejmě pak základ pro vyjednávání bude rovněž postoj rady. Náš výbor eh, bohužel Sleduje jste špatný zvyk členských států, který mají již několik let, totiž, že nejdříve se postupuje podle takového dogmatu, že je třeba pouze šetřit, šetřit, šetřit. Já doufám, že se nyní situace zlepšila a že budeme optimalizovat ty takzvané vnější akce. Bude to dlouhodobější záležitost, ale je třeba, abychom se soustředili na ty texty, které jsou pro nás zásadní. K tomu patří zejména navýšení v okruhu 4. To se týká eh, financování eh, nástroje pro uprchlíky v Turecku, ale je třeba myslet i na další krize. Pak je zde nutnost eh, mít dost peněz pro západní Balkán také nyní v kontextu e, strategie pro západní Balkán, která byla přijata v únoru. Dále, situace v Turecku. Vidíme, že e, toto celé je třeba vidět i v souvislosti s posledními volbami. Situace se zhoršuje, navzdory tomu musíme mít možnost přímo podporovat občanskou společnost v této zemi. Tady na to tedy určitá eh, rozpočtová linka a další linka pro podporu uprchlíků v Turecku, to jsou ty dvě miliardy a jinak samozřejmě máme pouze omezené finanční prostředky eh, jak pro Syrii, tak pro africkou uprchlickou krizi. Dále Ukrajina, tam je třeba také dalších finančních prostředků. Líbí je stabilizace financování tedy této podpory a dále zlepšení nástroje pro demokracie a lidská práva na ochranu obránců lidských práv. Je třeba navýšit financování z tohoto nástroje, neboť to obránce lidských práv ve mnoha režimech jsou pod velkých tlakech. Dále je třeba zvýšit podporu Unie pro mírový proces na Blízkém východě příštích dnech tedy předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů, abychom text ještě doplnili. A já se vrátím k několika bodům, které jsou uvedeny v našem dopisu, který jsme odeslali výboru pro rozpočet. A doufám, že bude, bude poslán i radě. Děkuji kolegům a kolegům za jejich příspěvky. Předpokládám, že i nadále budeme mít dobrou spolupráci a ještě jednou vám děkuji. Grazie, signore And now we... Děkuji, pane Benefej. A nyní tu máme seznam řečníků. Až dosud se to objevil pouze jeden zájemce, už máme dva. V první řadě dáme slovo tomu jedinému, to je pan Preda. Děkuji, pane předsedo mohu konstatovat, že je tady nám celkem pět, je zde pět členů našeho výboru. Všem vám přeji krásné prázdniny. A co se týče tohoto stanoviska, které vypracoval kolega Bonifej, tak zde bych mu rád poblahopřál za tuto první verzi textu, o našem financování zahraničních záležitostí. Souhlasím s jeho přístupem k rozpočtu na příští rok, zejména co se týče okruhu číslo 4. Zvýšení příspěvku na tento okruh je dobré, je to dobrý krok směrem vpřed, aspoň se takto domnívám, ale Přidal bych k tomu, že je důležité, abychom pochopili či vnímali, že toto navýšení je vlastně zejména určeno pro pomoc uprchlíkům v Turecku. Takže tady ten rozpětí v okruhu 4 pro příští rok, pro nepředvídané krize, je kompletně vyčerpáno. A ráda nechápu, proč se snižují fondy pro politické reformy na základním Balkáně my tady nemůžeme hovořit o tom, že se angažujeme v tomto regionu a zároveň se škrtat peníze pro pomoc tomuto regionu. Už tady neříkáme Západní Balkán, bylo to na jeho východní Evropa, jak o tom hovořila paní ministrině, ale tato oblast je klíčová pro budoucnost Evropy, všech našich zemí. Také se mi poněkud nedívá ten finanční tlak v programu sousedství evropského. Tady si myslím, že bychom to měli zmínit v našem stanovisku. Pak by bylo třeba navyšit eh, fond pro společnou obranu, společnou bezpečnost, ten by snížen, ale v tom návodu rozpočtu, jak ho předložila komise, protože tento nástroj je zásadní pro to, aby přispíval ke stabilitě a míru v rámci našich zahraničních akcích a je důležité, abychom tam měli dostatečně rozpočtových prostředků. Zároveň vítám zainkreditování programu pro evropskou obranu, který může společně s přípravnými akcemi v oblasti Evropy sehrát důležitou roli v budoucnu, právě proto, abychom mohli konsolidovat naši evropskou obranu. Já věřím, že během příštích měsíců budeme mít velice dobrou spolupráci s kolegou Benifejem dalšími stínovými zpravodaj a doufáme, že se nám podaří tedy ještě vylepšit finální text stanoviska našeho výboru a tímto děkuji vám zpravodajovi a děkuji také vám, pane předsedo. Thank you, Christian. Děkuji panu Predovi. A není paní Lezing. Já děkuji, děkuji mnohokrát. Než bych ráda předeslala, že budu hovořit německy a chci vyjádřit svou solidaritu s tlumočníky a tlumočnice mi říká laskavě paní řečnice, kteří dnes eh, se nacházejí ve 36. dně jejich pracovně právního boje. Pane Benife, děkuji mnohokrát, budu stručná. V zásadě s mnoha oblastmi vašeho stanoviska souhlasíme, zejména co se týče bodů, které hovoří o nástroji pro Turecko. Podporujeme to, co jste tam uvedl. Zároveň ale musíme říct, že ty svěřenské fondy vidíme celkově velice kriticky, zejména protože tam chybí transparentnost a také proto. A e, co je z toho tedy přímo financováno? Zejména odmítáme Svěřenský fond pro Afriku. Bod 7 vašeho stanoviska se týká, tady vám, s vámi souhlasím, toho, že třeba poskytovat zvýšenou podporu pro řešení konfliktů ale ptám se, je to skutečně vždy pouze problém peněz, finančních prostředků, anebo spíše chybí ty správné politiky, správně zaměřené politiky. Například co se týče Ukrajiny, z našeho pohledu není možné to řešit neoliberální politikou šetření, tak to se eh, Ukrajina nevschopí. A zejména ne v případě, když se tam nejdříve nedořeší zásadním způsobem korupce. Příklad Tunisko. Tunisko tu současnou takzvanou hospodářskou pomoc Evropské unie příliš dobře neužilo, prostě nebylo to prospěšné pro zemi, zcela naopak. A také se to týkalo eh, kreditů Mezinárodního měnového fondu. Líbie, tady potřebujeme skutečnou mírovou politiku včetně mediace. Nepotřebujeme žádné vývozy zbraní. Zejména nemůže se z Líbie stát eh, jak si ten hlídač dveří nás Evropské unie. Domnívám se, že je ostuda, pokud se tato, nebo že se tato Evropská unie odvolává na humanitu a tvrdí, že brání lidská práva, ale v Líbě a v severní v Africe se ty peněžní prostředky, které se tam používají, či které my tam dodáváme, používají proto, jak bych to vyjádřila, aby ti lidé na útěku, kteří se tam nacházejí, my jako Evropa jsme si drželi od těla. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Lézing. Kolegové, ještě někdo z vás má zájem se vyjádřit? Prosím, jen velice stručně. Myslím si, že kolega Bonifay vykonal výtečnou práci, je to velice jasná zpráva a můžeme ji tedy vylepšit, ale Brando opravdu dělal velice kvalitní práci. Děkuji, myslím si, že k tomu se můžeme všichni připojit. Opravdu oceňuji práci kolegy Benifeje. A nyní pan Mark Johnson ředitel z DigiNIR, kde pak vás máme. Jste Brit nebo Ir? Ir. Děkuji, pane předsedo. Také já děkuji panu zpravodaji. Tato prezentace stanoviska přichází ve velice příhodnou dobu, co se týče rozpočtového postupu, protože Rada na tom pokračuje, na zvažování rozpočtu a ostatně zítra na Koreperu proběhne diskuze a vytvoří si postoj k návrhu rozpočtu předloženému komisí. Jsou tu dvě věci, které vyvstaly z diskuzí na radě a které se objevují i ve stanovisku, ostatně budou i rozvíjeny dalším vaším zpracováním návrhu rozpočtu. Chci to zmínit týkající se západního Balkánu, to bylo zmíněno několikrát, a také Turecka. A já ohledně Turecka tady se těžko definují ty dokumenty. Chtěl bych vnést do návrhu určitou míru jasnosti. A také bych vám chtěl říci ty poslední vývoje na radě. Takže co se týče přípravy návrhu rozpočtu, tak se vedeme čísly eh, v našich indikativních strategických dokumentech a tam byla tedy stanovena ta konkrétní částka pro letošní rok pro Turecko, ale v loňském roce ten vývoj vledl k zavedení 275 milionů, to je částka navržená komisí pro rozpočet 2018, to znamená náš loňský návrh rozpočtu a na konci loňského roku to bylo méně 275 5 eh, z Turecka 175 milionů 200 milionů tedy pro jiné záměry a těch 75 eh, do, eh, šlo do rezervy. Nyní tu máme revizi výkonnosti podle nového nařízení a došlo k dodatečnému dalšímu snížení prostředku o 78 milionů eur pro Turecko. To vede k celkovému snížení na rok 2018 o 223 milionů. Takže mm, myslím, že jsme vyslechli tedy to stanovisko vaše k <clears throat> rozpočtu z loňského roku a také to jde v ruku v ruce s tou revizí na základě výkonnosti. Provádíme strategický dialog No a bylo tedy zdůrazněno, že dojde k dodatečným redukcím. To jsme tedy učinili pro Turecko na návrh rozpočtu pro rok 2019. Takže když se podíváme, a jak to vypadalo s finančním programováním, tak bychom navrhovali pro Turecko nějakých 650 milionů, něco trošku přes. A částka, kterou jsme navrhli pro Turecko, když jsme vyloučili tu částku pro uprchlíky, což je podstatná částka, tak je to 252 milionů méně což vede tedy k čisté hodnotě 400 milionů eur, 395 milionů konkrétně. Hovořil jsem o těch rozpočtových položkách, to je důležité, abych tady něco objasnil. Máme tu totiž takové tři hlavní rozpočtové položky, jedna nebo dvě, které jsou v té oblasti politiky sousedství, to je eh, eh, hlava 22. A pak je tu postupné sladěvání s evropským AKY, ta druhá oblast, ekonomický, sociální, územní rozvoj a pak třetí rozpočtová položka spadá do DG Agri rozpočtu, má stejný název, tedy podpora ekonomického, sociálního a územního rozvoje. A to je ta klíčová část výdajů, v podstatě výdaje do eh, venkovského rozvoje těchto zemích přístupu. No a navíc k těmto škrok, eh, škrtům o těch 230 eh, milionů eh, ve srovnání tedy s, pro, s finančním programováním rada přijala postoj, byl přijat na úrovni pracovní skupiny Určitě to bude i postoj přijatý radou obecně v brzké době, jakožto oficiální postoj k rozpočtu. A tam se zmiňuje další redukce rozpočtu o téměř 147 milionů eur. Toto snížení se plně soustředuje na tu první rozpočtovou položku, Připomínám, to je ta podpora politických reform a postupné sladěvání evropského aky. Pokud tedy toto bude závěrečná pozice k schválení rozpočtu, tak to povede k problémům, protože to znamená, že tato rozpočtová položka touto my podporujeme účast Turecka na evropských programech, tady mám na mysli Erasmus, Fiscalis, cla, boj proti drogám, prosazování práva a také podpora občanské společnosti. To znamená takový vstup do Evropy. Ten lístek je placen z této rozpočtové položky. Je to v podstatě náš mezinárodní závazek, je to obsaženo v mezinárodních smlouvách mezi Tureckem a EU, je to něco, čemu musíme dostat. A tento návrh rady nás velice znepokojuje v tuto chvíli. No a ještě bych chtěl říci, že pokud parlament nezvrátí tento návrh, který vzešel z rady, pokud nebude předložen žádný návrh, eh, pozměňovací návrh, tak k tomu opravdu dojde. A v případě dohodovacího řízení o tom nebude žádná diskuze na to se může nahlížet různými způsoby, ale pokud parlament bude chtít snížit rozpočet na Turecko na rok 2019, tak bych chtěl vyzvat parlament, aby také pozorně zvážil, které rozpočtové položky chcete snížit, protože ta rozpočtová položka, na kterou se nyní soustředuje rada, je právě ta, která si klade za cíl zlepšit situaci v Turecku spíše než zhoršit. No a další věc, otázka západního Balkánu. V podstatě, když eh, jsme snížili eh, pro Turecko těch 253 milion. 100 milionů jsme vzali a vložili jsme ji do kapitoly pro západní Balkán. To znamená ty strategické do, dokumenty a finanční programování třeba před rokem by se to pak objevilo z rozpočtu na 2019, to znamená, byl by tam čistý nárůst o těch 100 milionů. No a nyní tu máme programy pro více zemí a zazněl tu koment ohledně tedy možného dalšího snižování. Chci to vysvětlit. V tom finančním programování máme takovou konstatní částku pro reformy 199 milionů eur. V loňském rozpočtovém postupu došlo o, o zvýšení o 10 milionů eur. A to snížení, které se tu vnímá, vlastně vzešlo z toho celkového eh, rozdílu mezi oběma částkami a srovnání mezi oběma lety. My eh, tady v DigiNear jsme opravdu ochotně připraveni maximálně podpořit eh, vaše požadavky, dotazy, jsme ochotni vše do vysvětlit, velice rádi s vámi budeme spolupracovat. Děkuji vám, pane Johnsone, za vaše detailní poznámky. Pane Benifej, chtěl byste zareagovat? Předpokládám, že ano. Um, yes, um, I'd like to uh, uh, thank all the colleagues for Děkuji, chci poděkovat kolegům za práci, kterou jsme vykonali společně a také vám děkuji za vaše vřelá slova. Děkuji také za připomínku generálního ředitelství NIR. Já chápu, že jste znepokojeni, ale pro nás by bylo snadnější, spolupracovat s radou, kdyby vy jako generální ředitelství jste poskytli výboru i zpravodaji veškeré detaily. Například, jak si představujete podporu o civilní společnosti, občanské společnosti protože vy jste zmínili tedy rozpočtovou položku a my bychom potřebovali více podrobností, abychom se na toto mohli soustředit a řešit to. Takže když nám řeknete, jak se tyto peníze využívají, pak můžeme vznést lépe eh, zdůvodněné námitky. já bych to potom viděl jako smysluplnou věc a můžeme tedy se za toto být, když budeme mít další podrobnosti. Děkuji vám. Já vítám mezi námi speciální hosty. Německo má 16 spolkových zemí a Dolní Sasko je jedna z nejkrásnějších. A já tady vítám premiéra vlády z Dolního Saska. A má ještě někdo něco k předchozí zprávě? Nemá. Potom lhuta pro pozměňovací návrhy je 16. července a Pozňovací návrhy by prosím měly být předkládány pouze v angličtině. A doufáme, že budeme hlasovat 29. srpna. A bod číslo sedm je bod různé. Má někdo něco do bodu různé? Není tomu tak. A další schůze se bude konat 29. a 30. srpna a nyní bude pokračovat eh, v 17 hodin rozšířené předsednictví. Děkuji všem a přeji vám krásný večer a krásný fotbal.